May I ask all the people... Prosím všechny ty, kteří stojí, aby se usadili. Usaďte se, prosím, a stište se, protože hned začneme s hlasováním. Okay. As uh, it was agreed. Tak jak bylo včera dohodnuto, eh, prohodíme eh, pořadí eh, hlasování a sice začneme body 15 a 16 o veřejných zakázkách. Zpravodaj Žanluka Susta požádal o slovo. A máte slovo. Děkuji, pane předsedo než um, eh, zahájíme hlasování, žádám možnost eh, dílčího hlasování ohledně ústních pozměňovacích eh, návrhů předložených kolegyní Hanzlík je to 79 eh, a pak eh, dva materiály o eh, veřejných zakázkách, 79 také, 74 a pak ehm, to, co se vztahuje na původní text kolegyně Desarnes. Dobře, než přistoupíme k ústním pozměvacím návrhům, eh, tak se eh, táží, protože ty ústní pozměvací návrhy musí být schváleny výborem. Takže bod 15, eh, to je stanovisko pro imko. Je to legislativní eh, materiál a eh, eh, zapadá do balíku tří stanovisek, které připravuje tentýž zpravodaj a náš výbor pro příslušný výbor IMCO. Jde o zadávání veřejných zakázek, jde o klasickou směrnici o zakázkách a je to pozměňovací nebo úprava, kterou eh, komise předložila Evropskému parlamentu. Můžeme nyní začít s hlasováním. Pozměňovací návrhy. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 42. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 42, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ano, prověříme pozměňovací návrh 46. Ne, promiňte, Opravuje se že, eh, předseda 12. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 12. Máme zde, zde jeden e, hlas z SND navíc. Kdo eh, se vzdá hlasování? Končím hlasování. Schváleno. Pozměvací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme pozměvací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pouze členové výboru eh, mohou požádat o elektronické prověření hlasování. Nyní jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu 50. Nyní 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 54, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Padesát pět. Hlasování en bloc. 55 a 56. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 58, 59, 60 a 61 en bloc. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme toto hlasování en bloc. Zahajuji hlasování. There's an extra SND. Two extra SNDs. One extra SND. Two, two. One no. Jeden uh, hlas navíc z SND. Jeden hlas navíc z ECR. Prosím, ti samí lidé musí eh, průběžně hlasovat, jinak se bude situace opakovat. Končím hlasování. Schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme 65. Zahajuji hlasování. Stále ještě máme o jeden hlas eh, navíc SND. Končím hlasování. Zamítnuto. Šedesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 66, Zahajují. Zahajují. hlasování o pozměňovací návrhu 66. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmdesát sedm pro proti, zdrželi se zamítnuto. 78. 78. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku proti eh, předložení ústního pozměňovacího návrhu? Nikoli. Je to ve svých, eh, ve vašich podkladech a je zde žádost o dílčí hlasování od pana Sosty. Ano, pozměňovací návrh 79, ústní pozměňovací návrh, jehož znění eh, máte k dispozici bude předmětem dílčího hlasování. Dobře, první část ústního pozměňovacího návrhu od paní Hanzlík. Pro? Prosím, zvedněte ruce viditelně. Kdo je pro první část ústního pozměňovacího návrhu paní Hanzlík? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh eh, k úvodním ustanovením číslo 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se Proti? Zamítnuto. Pět odpadá. Třicet pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, prověříme 34, zahajuji, 34, zahajuji hlasování a končím hlasování. A bylo to schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konečné hlasování elektronicky zahajují. Končím hlasování. A bylo to schváleno 22 hlasy pro, 5, 5 e, proti. Blahopřeji panu Sustovi. A nyní eh, můžeme pokračovat bodem 16. Opět je to stanovisko pro IMCO, legislativní materiál, tentýž eh, zpravodaj v tomto případě mm, o, o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Začneme pozměňovacím návrhem 38. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 42, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12, pro, proti, zdrželi se, schváleno 13, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 a 45 a 46 en blok pro, proti, eh, schváleno blok 1. Pozněvací návrhy 44, 45 a 46. Eh, Hlasujeme eh, opakovaně en blok. Kdo je pro? Vy jste proti hlasování en blok? A proč? Dobře, tak nebudeme hlasovat unblock. Hlasujeme odděleně 44 pro, proti zdrželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se schváleno, 47 pro, prověříme. Čtyřicet šest hlasujeme elektronicky. Jeden navíc z SND. Končím hlasování. Schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Hlasování en blok číslo dvě. Má někdo námitku? Ne. Takže hlasujeme en blok dva. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schvál, zamítnuto. 64 ústní pozměvací návrh paní Mariel Sarnes. Má někdo proti tomu námitku? Nikoliv, takže hlasujeme. Ovšem je zde také žádost o dílčí hlasování ze strany uh, pana Susty, takže hlasujeme o první části ústního pozměvacího návrhu. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 prověřujeme, zahajuji hlasování a končím hlasování a zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Six, nine,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 Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno.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 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schváleno 21 hlasy pro, 4 jsou proti, 5 se zdrželo a blahopřeji zpravodaj. A nyní se navrátíme k původnímu pořadí hlasování. To znamená materiál číslo 11. To je e, postup se souhlasem k dohodě. Já jsem zpravodajem a e, moje doporučení je schválit tento materiál bez pozněvacích návrhů, které nejsou. Zahajuji hlasování elektronicky. Jedná se o dohoda mezi EU a e, Moldáví o ochraně zeměpisných značení původu u zemědělských produktů a potravin. Já doporučuji, co by zpravodaj e, vyjádřit souhlas e, s postupem se souhlasem. Nemáme žádné pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování a končím hlasování. 39, pardon, 29 hlasů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, takže schváleno. A nyní eh, materiál číslo 12. Jedná se o návrh zprávy o prováděcích postupech k dohodě o stabilizaci a přidružení ES Srbsko a k prozatímní dohodě ES a Srbsko. Je to legislativní zpráva. Máme k tomu osm pozměvacích návrhů. Spravodajem je e, e, Julio Winkler z EPP, takže se pustíme do toho. Začneme pozměvacím návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh dvě. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh tři. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Devět. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, pr, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12. Prověříme pozměňovací návrh 11, zahajuji hlasování. A končím hlasování a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečné hlasování o návrhu komise eh, v upraveném znění elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno 29 hlasy pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Návrh eh, usnesení eh, legislativního opatření hlasujeme nyní a končím hlasování. Téměř stejný výsledek. Takže stejný výsledek 29 pro, jeden proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji Juliovi Winklerovi. Podle naší nejlepší praxe zpravodaj nevstupuje do jednání o prvním čtení. A nyní můžeme přistoupit k materiálu číslo 13. To je otázka k ústnímu zodpovězení eh, o opatřeních na ochranu trhu EU před mimořádně levnými dovozy pocházejícími z Číny, zejména před dovozy fotovoltaických panelů. Spravodajem jsem já, ale dovolte, abych vás informoval že chci poděkovat Danielu Kasparimu a Janiku e, e, Žadotovi za e, přispění k této otázce k ústnímu zodpovězení. Máme 12 pozněvacích návrhů, takže můžeme začít hlasovat. Kompromisní návrh číslo 1 ve dvou částech. třech částech dokonce. Začneme hlasovat hlasováním Amblok eh, o odstavcích 1, 2, 3. Dobře, kdo je pro? Proti, zdrželi se? Schváleno. A nyní dílčí hlasování o odstavci 5. Ne, promiňte, odstavci 4. První část. Pro? Proti, zdrželi se schváleno. A druhá část, odstavce 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 5, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A odstavec 5, první část, kdo je pro? Můžeme prověřit předchozí eh, hlasování. Odstavec 5, první část. Ano, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. A nakonec poslední část dílčího hlasování. Kdo je pro druhou část? Odstavce 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 28 hlasy pro, jeden se zdržel, nikdo, pardon, jeden eh, proti a nikdo se nezdržel. Bod číslo 14. Dodatkový protokol. Je to opět postup se souhlasem dodatkový protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem a týkající se dohody mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. námi protokol eh, CAA. Opět se jedná o postup se souhlasem. Já jsem zpravodajem a doporučuji neschválit tento návrh a odročit hlasování na dobu tří let, ale názory se různí a máme také různé pozměvací názory, takže začněme eh, těmito pozměvacími návrhy. Ale v zájmu eh, jasnosti se politické skupiny eh, zhodly na postupu hlasování a na objasnění případného výsledku eh, voleb, eh, respektive hlasování. Je to ostatně uvedeno ve vašich materiálech, tak aby, eh, abychom rozptýlili všechny pochyby. Takže hlasování amblok o tom zdali souhlasíme s protokolem. Kdo je pro, ať zvednou ruce. Proti. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Proto musíme nyní hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh 1 pro, Ne, promiňte, promiňte, pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Proto nyní přistoupíme k hlasování návrhu doporučení v upraveném znění. Zahajuji hlasování a končím hlasování a výsledek je stejný jako u prvního hlasování, schváleno 15 hlasy pro, 13 proti a 2 se zdrželi. Zpravodaji, neblahopřeji. Samozřejmě moje vysvětlující prohlášení bude staženo, protože je v rozporu s výsledkem hlasování. A můžeme nyní přistoupit k bodu 17. Jedná se o stanovisko Bod 17 eh, jde o stanovisko pro příslušný výbor AFET o eh, přidružení eh, mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé. Dohoda zakladající přidružení, jak známo, tato takzvaná dohoda zakladající přidružení obsahuje Eh, známá ustanovení, ale eh, my eh, pouze vydáváme stanovisko. Naším zpravodajem je Pablo Fava. Souhlas k dohodě má v konečném důsledku udělit výbor AFET. Máme celkem 46 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska, takže můžeme začít. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 předsedou. E, má někdo námitku proti ústnímu návrhu? Nikoliv, takže můžeme o něm hlasovat. Máte jej e, ke svý, ve svých materiálech, pokud se nemýlím. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, odpadá, promiňte. pozněvací návrh 7 prověříme, zahajuji hlasování. Vrátíme se, vracíme se k eh, pozněvacímu návrhu 7 a eh, kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto 26, pro, proti, zdrželi se, schváleno 27, Dvacet sedm, promiňte, dvacet sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno, třicet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, třicet jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno a 4, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konečné hlasování zahajují. Končím hlasování. Schváleno 25 pro, 4 proti. Blahopřeji zpravodaji. Návrh stanoviska v upraveném znění. Zahajuji hlasování. And the vote is... A končím hlasování. A bylo to schváleno 22 hlasy pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji Pavlovi Fávovi. Tam jste. Bod 18, nebo materiál 18. Je to návrh stanoviska pro AFE. Uh, eh, digi digitální svobody v zahraniční politice EU. Máme 57 pozměňovacích návrhů celkem. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Či pětka, pozměňovací návrh 5 Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo zamítnuto kompromisní návrh číslo 2 pro, proti, přijato. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Je to pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrh 3. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. E, přijato, přijato, omlouvá se pan předsedající. Pozměňovací návrh 8 pro. Hmm. Tak e, pozměňovací návrh 4 přijato 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověř, ověříme pozměně, o kompromis číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, Dvacet osm. Dvacet osm pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 Kompromisní pozměňovací návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, ověříme pozměňovací návrh číslo 7. Hlasujeme, končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 7a odpadá. 50 a 51. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 50, 51. Kontrolujeme, hlasujeme elektronicky. Končí hlasování. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 ověříme, hlasujeme elektronicky. Končí hlasování. Přijato. 56 pro, proti, zdr- přijato. Nechcete ověřovat? jak víme, pokud je, pokud eh, je nejednota, tak jsou to liberálové, kteří jsou ten eh, na těch, eh, kteří převáží, takže se vlastně dívám jenom na ně. Hlasujeme nyní o celém návrhu stanoviska. Hlasujeme. Končí hlasování. Bylo přijato 25 pro, 4 proti. Gratuluji paní zpravodajce. A nyní dokument číslo 19. To je stanovisko pro AFET. Bert Lange je zpravodaj, je to doporučení Rady komise a vnější služby k vyjednávání smlouvy o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem. Je tady 620 pozměňovacích návrhů. Kompromisní návrh číslo jedna, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři Pro, proti, zdrželi se. Prosím, zvedejte ruce. Pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyři Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 ano, jedenáct. Jedenáct, ano, pro. Proti, zdrželi se, přijato. Deset, pro, proti. Dvanáct, omlouvá se pan předseda. Já, už se mi ta čísla pletou. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 14, ověřujeme elektronicky. Hlasujeme, ne, ještě ne. Hlasujeme. Končí hlasování. Zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, je to hlasování po částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 nezvedáte řádně ruce, prosím tedy elektronicky hlasujeme. Končí hlasování. A bylo to přijato. A to velkou částí 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme 18. Hlasujeme. Končí hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme kompromisní návrh 2 a hlasujeme. Končí hlasování. Bylo přijato. Přijato 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 24 pro, proti, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasování o celém stanovisku hlasujeme elektronicky. A nyní končí hlasování. Bylo přijato 24 pro, 2 proti, 3 eh, se zdrželi. Gratuluji panu zpravodaji Langemu. Bod 20, složka 20. Toto je stanovisko pro rozpočtový výbor. Je to už poslední návrh stanoviska. Pan zpravodaj je Sayed Kamal, je to pro výbor rozpočtový a je tady 10 pozměňovacích návrhů, to je nic, my jsme tady pracovali se stovkami, takže pozměňovací návrh číslo 1 pro proti, zdržel se zamítnuto, pozměňovací 2 oddělené hlasování, první část eh, pro proti, zdržel se přijato, druhá část pro proti přijato, pozměňovací návrh 3 pro proti, zdrželi se zamítnuto 4, Zase eh, po částech první část pro, proti, zdrželi se přijato, ověříme eh, první část elektronicky. Končí hlasování. Přijato. Prosím. Dej, poslouchejte mě, jaké mám pravidlo. Je to ALDE, které vlastně převáží vždy v tom hlasování, pokud jsou uh, pokud jsou různé názory. Ovšem nesmí být tedy potom rozdílnost názorů v ALDE. Pak to může být i jinak. Druhá část. Nyní hlasujeme o druhé části. Druhá část k pozměňovacímu návrhu 4 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 9 pro, proti, zdržel se přijato a 10 pro, proti, zdržel se přijato. A závěrečné hlasování k celému stanovisku v tom pozměněném znění. Bude to jmenovité hlasování. Hlasování končí. 21 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Děkuji, kongratuluji, tedy gratuluji panu Kamalovi. A děkuji vám za vaší velmi vstřícnou spolupráci v této náročné části dnešního pořadu jednání. we still have much work to do. Ještě nás čeká hodně práce, takže bych prosil, abyste mě poslouchali a ti, I want the people with their faces looking at me, not their back. A prosil bych, abych jste byli otočeni tvářemi ke mně. Nechci vidět žádná záda. Posloucháte? Item 21. Bod na pořadu jednání číslo 21. Obchodní a hospodářské vztahy se spojenými státy. Jak víte, rozhodli jsme se přijmout usnesení či zprávu o probíhajících předběžných jednáních mezi EU a Spojenými státy, které by měly vést k zahájení jednání v blízké budoucnosti. Je to uh, smíšená či bilaterální pracovní skupina, která připravila tuto průběžnou zprávu, připravila ji v červnu a závěrečná zpráva bude připravena koncem roku. A my jsme se rozhodli eh, naším eh, úkonem, jak si nebo tím přijetím té naší zprávy vyslovit vlastní názor, vlastní stanovisko k tomuto důležitému bodu. Ta monitorující skupina průběžná stála monitorující skupina ke Spojeným státům byla požádána, aby připravila návrh zprávy. Já jsem zpravodajem a návrh zprávy je nyní obsahem vašich eh, dokumentů, vaší složky. V mezidobí jsme si vyslechli jednotlivé zainteresované aktéry, zejména na evropské straně, ale měli jsme příležitost si vyslechnout lidi z komise a po napsání zprávy jsme potom eh, vyslechli i naše americké protějšky, kteří se účastnili eh, jednání, jednoho jednání pracovní skupiny přípravě, při přípravě této zprávy jsem spolupracoval s Marty Kavalsem, který a s celou řadou svých kolegů z té stále pracovní skupiny pro Spojené státy. Ta zpráva nyní je vám předkládána, abychom ji opravili, vylepšili a pozměnili. Dáváme ji tedy ke zvážení. Nechávám to na vás, abyste rozhodli, co je dobré a co je špatné v té zprávě. Mým cílem bylo zabývat se hlavními otázkami, které pravděpodobně vyvstanou v těch jednáních mezi EU a Spojenými státy. A najít velmi pevné stanovisko v těchto problematických bodech, které já považuji za důležité pro spojené, pro Evropskou unii. E, není potřeba, abych dále tu zprávu prezentoval, je ve vašich složkách, není nijak dlouhá, e, je to krátká, politicky motivovaná e, zpráva, která obsahuje jakási základní tvrzení. Dávám nyní prostor na diskusi a vyzývám členy stále monitorovací skupiny a prosím o první příspěvek. Closer to me. So, okay. Also, vielen... Děkuji za dobrou spolupráci. Už při návrhu vašeho návrhu jste nás vlastně všechny vzal na palubu, takže celá řada z pozměňovacích návrhů mohla být už zapracována. Jestliže to teď tak jen stručně přehlédnu, tak je tady možná jenom jedna základní zásadní otázka nebo připomínka. Víte, že Spojené státy se svými sousedními zeměmi mají různé dohody o svobodném obchodu se svými sousedními státy. Nebylo by dobrým nápadem, nebo neměli bychom my, jakožto EU, pokud jde o vztahy se Spojenými státy, pohovořit o tom, zda bychom měli tyto prvky zahrnout, protože samozřejmě naše obchodní vztahy jsou důležité když se otvírají hranice Spojených států s jejich sousedními zeměmi. A druhý bod, na to nemohu vůbec odpovědět, je to otevřená otázka. Možná, že bychom se tím měli zabývat. Mění se něco prostřednictvím toho nového usnesení konference APEC? S touto připomínkou bych chtěla jenom dodat, že Spojené státy, jak všichni víme, se nyní v období volebního boje a proto tedy nevím, zda bychom s naší finální zprávou neměli počkat až po volbách. V současné době Nemám přesně, ale časový plán v hlavě. Ještě jednou srdečně děkuji za dobrou spolupráci, která bude určitě pokračovat i v budoucnu a písemně možná ještě něco předložíme, především pokud jde o ty dva zmíněné body. Děkuji. <clears throat> Thank you, Děkuji. Není nutno zdůrazňovat, že máme vynikající eh, vztahy se stínovou stínovou zpravodajkou z EPP a domnívám se, že tato spolupráce přinese sebou pozitivní výsledek eh, zprávy. Děkuji za tuto důležitou spolupráci. A dále se hlásí Helmut Scholz. Paní Šalke, děkuji. Také si přisunu mikrofon blíž. A chci pouze poděkovat, pane předsedo, zpravodaji, eh, za dobrý začátek, eh, který skýtá tento dokument. Příležitostí eh, je nepřeberně, abychom Eh, překážky odstranili a zvýšili HDP na obou stranách. Je to situace eh, win-win a je to také příležitost eh, vyrovnat, respektive sloučit naši ekonomickou, společnou ekonomickou moc, zejména pokud jde o suroviny. Je to důležité pro investory i podniky a souhlasím s vámi, že bychom měli začít co nejdříve eh, s jednáním, to znamená začátkem roku 2013, jak navrhujete sám, a měli bychom eh, se snažit o dosažení eh, pokroku, skutečného pokroku před vypršením mandátu komise jménem liberálů bych chtěla poděkovat a zdůraznit, že je nutno vylepšit regulační režim eh, a eh, to také souvisí s evropskými standardy. Eh, je nutno také modernizovat pravidla, tak abychom zabránili vzniku nových překážek. To souvisí i s technologií, která je ve vývoji autonomie Evropské unie v oblasti e, e, e, jurisdikce a zahraniční politiky. Mám tady na mysli zejména cloud computing a také sankce proti Iránu. Já se domnívám, že tady nezávislost EU v celosvětovém měřítku je něco, co by mělo také být součástí jednání s USA. Pokud jde o práva duševního vlastnictví, v návrhu se zaměřujeme na ochranu ochranu a vynucování. Myslím ale, že bychom měli mít tež jasný názor a představu o e, e, účasti EU na reformním úsilí. Vidíme čím dál více e, znamení, v neposlední řadě v kontextu akta že stávající systém není udržitelný v digitálním věku a neměli bychom prosazovat systém, který nám brání ve využívání příležitostí. Takže reforma ehm, práv ehm, ochrany duševního vlastnictví, stejně tak jako harmonizace těchto práv uvnitř EU ehm, je důležitá, protože jinak dochází k fragmentaci a také Eh, to z nás nečiní eh, těmi part, eh, nečiní to z nás těmi partnery, které bychom měli být vůči USA. Je také nutno zlepšit přístup veřejnosti k veřejným zakázkám, zejména pokud jde i malé, o malé a středně velké podniky. Tolik v této chvíli. Těším se na další spolupráci pokračování spolupráce i samozřejmě s delegací USA v parlamentu a e, s výborem pro obchod. Děkuji, pan Sturdy. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jste odvedl skvělou práci. V podstatě jste připravil půdu pro budoucnost. E, moje otázka je na adresu komise. Jaký je současný stav? E, čekáme na ukončení či uzavření eh, například eh, Kanac, eh, dohody o volném obchodu s Kanadou. Vyjednáváme nyní s USA. Je to jakýsi počáteční proces, ale můžete nám narýsovat stručně situaci současnou. Já se domnívám, že toto je jeden z nejvzrušujících, jedna z nejvzrušující, nejvíc vzrušujících vyhlídek na jednání, které jsem kdy zde v Evropském parlamentu parlamentu eh, zažil. Děkuji. Pan Datmut nebo pan Kamal? Já myslím, že pan Scholz byl ještě před námi. Ano, promiňte, pan Scholz byl prvním přihlášeným. Děkuji a děkuji, pane předsedo. Rovněž eh, vám chci poděkovat eh, za práci v monitorovací skupině. Myslím, že tady máme co dočinění s případem, kdy monitorovací skupina sehrává určitou roli eh, eh, při přípravě diskusí eh, ve výboru a zahrnuje do této práce všechny členy výboru. Obecně, myslím, všichni souhlasíme s tím, že tato zpráva pokrývá velmi důležité téma, ale rovněž jsme již ve výboru diskutovali o tom, že v minulosti jsme podnikli několik pokusů o vytvoření prosperující, moderní, bilaterální, transatlantické spolupráce a nikdy eh, se to neprosadilo, nedotáhlo do konce. Takže od nás, ode všech a také od komise chci vědět, odkud čerpáme optimistická očekávání, že v tomto případě a tentokrát dospějeme k pozitivnímu a konkrétnímu výsledku. A proto bych také řekl, že musíme být velmi eh, realističtí. Eh, nesmíme přeceňovat eh, tento okamžik. Musíme se snažit dospět k průlomu v bilaterální spolupráci. A rovněž bych chtěl požádat, aby pracovní skupina na vysoké úrovni má velmi ambiciozní název pracovní místa a růst, ale myslím, že se příliš koncentrujeme na definici růstu a e, roli obchodu v ekonomickém rozvoji a nereflektujeme dostatečně v této chvíli to, jaká je stávající ekonomická situace v USA i v EU, trh práce, krize a tak dále. Tento rámec který lemuje ten návrh, by eh, měl být více promyšlen nebo reflektován. Jsem eh, velmi optimistický, že díky vašemu návrhu zprávy máme před sebou dobrý, kvalitní dokument, ale měli bychom, co by poslanci Evropského parlamentu schopni reflektovat též kontext, v němž se nacházíme a v němž eh, rozvíjíme tento náš vztah. Ještě poznámka další. Pátý bod, který jste zmínil, že chceme eh, uzavřít interní transatlantický trh do roku 2015, nebo završit tento jednotný transatlantický trh. Ano, ale co to znamená pro ekonomickou spolupráci obecně s jinými zeměmi? Protože iPhone je dnes produkován z 50 své hodnoty v Evropě, ale 45 ze 45 v Číně. Co to tedy znamená pro to podnikání, respektive pro vyjednávání o podnikání. Pokud nebudeme reflektovat nový vývoj mezinárodního obchodu, pak to znamená, že ještě se trváváme ve vleku minulosti a minulého myšlení. Já se domnívám, že transatlantická spolupráce musí být součástí multilaterálního obchodování a ekonomického systému. A ještě k, bodem, k bodům 15 a 16. Myslím, že tady musíme propojit ty dvě požadavky. Ano, souhlasím, že potřebujeme nové myšlení o novém o systému obecně a o regulacích toho systému, ale to nelze bez toho, že by USA a EU vytvořili eh, pravidla a úpravy, eh, která eh, budou definovat ta hlavní kritéria. Takže od prvopočátku bychom měli říci ano, musíme převzít iniciativu, abychom dospěli spolu s ostatními k těm novým úpravám eh, v celosvětovém měřítku. A nakonec možná, že jsem to přeslechl, ale to, o čem jsme posledně hovořili v monitorovací skupině, totiž standardy, nové společné úpravy o, určitých, eh, o určitém vývoji ve vědeckém eh, sektoru, musí být sjednocené na to bychom se ještě měli zaměřit. Je to nutnost pro ekonomický eh, rozvoj obou partnerů, o nichž tady hovoříme. V zájmu budoucí prosperity, ekonomické a obchodní spolupráce. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Dátmos, Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Za prvé, chtěl bych um, projevit zájem. Já jsem absolvent jedné americké univerzity, pracoval a žil jsem 8 let své dospělosti ve Spojených státech. Ale stále jste ještě občanem EU. Ano, zůstávám občanem Spojeného království, nestal jsem se občanem USA, byť jsem eh, k tomu měl možnost, tolik jenom do protokolu. Řekl bych, že Spojené státy jsou obrovskou a složitou e, e, zemí, která se absolutně hlásí ke svým národním zájmům. A je pravděpodobnější, že bude úspěšná, pokud pouze e, jedna konkrétní oblast bude v centru pozornosti úsilí našich kolegů i komise. Pokud bych měl jednu z těchto oblastí vybrat, tak bych se rozhodl pro váš odstavec 13, který hovoří o dosažení reciprocity v oblasti veřejných zakázek s důrazem na malé a středně velké podniky. S ohledem eh, na mé vážené kolegy v parlamentu chci říci, že máme obchodní dohodu s Kanadou, respektive ta bude předmětem jednání a mnozí kolegové by chtěli eh, řešit eh, celou řadu i eh, relevantních otázek, které vlastně znesnadňují možnost, že by se tato dohoda stala realitou. A to je také znesnadnění situace pro Kanadu, protože s Kanadou jsme již měli dohodu, která existuje od eh, roku 33 a pak v roce 75 jsme eh, ji vypověděli. To je eh, velmi důležité, takže chci vyzvat kolegy, abychom se zaměřili pouze na jednu oblast. Já bych se rozhodl pro veřejné zakázky. V odstavci B se hovoří, že EU a Kanada sdílejí společné hodnoty a obdobné právní systémy, ale to, Eh, poslední není zcela pravdivé. Kontinentální Evropa a její právní systém obecně viděno eh, spočívá na napoleonském kodu. Americký právní systém vychází z precedenčního práva. Eh, jedna zem, která, země, která je členem EU a má obdobný systém jako USA, je Velká Británie, Spojené království. Toto je, pane předsedo, detail, který ani není hodný toho, že byste mě, že jste mě přerušil. Nicméně my eh, eh, máme v podstatě ten týž právní systém, vycházející ze stejných principů. Hlavní idea eh, Evropské unie je zavést takzvaný štokholmský program, jehož záměrem je odstranění precedenčního práva z eh, režimu v Evropské unii. Já bych proto navrhoval, eh, aby ten odstavec eh, B se pokusil toto vyřešit a možná pod eh, vaším vedením, eh, pane předsedo, a eh, díky vašim zkušenostem a znalostem v právní oblasti. Vy jste určitě tím nejpovolanějším k tomu. Pan Martin, chcete se k tomu vyjádřit? Chci pouze říci, že Skotsko že skutečnost, kterou jste nadnesl, pane předsedo, že Skotsko má svůj samostatný právní systém, to je skutečně poznámka hodná předsedy. Děkuji. A nyní má slovo Bert Lange, SND. Děkuji, pane předsedo. Já si také myslím, že bychom měli zaujmout stanovisko, protože pro možná vyjednávání eh, se Spojenými státy je nyní otevřená cesta a po volbách ve Spojených státech můžeme postupovat dalšími konkrétními kroky ku předu. To je tedy možnost, která je časově velice omezená a proto si myslím, že je správné, abychom si již nyní eh, vytvořili stanovisko, ať to uděláme před volbami nebo po volbách, na to se ještě musíme podívat, ale já si myslím, že bychom měli využít tuto možnost, což bylo tady správně řečeno a proto tedy podporuji velice silně vaši zprávu. Určitě světě. Tady máme mnoho ekonomických zájmů na jedné straně, které mohou přispět k tomu, aby eh, tato jednání vedla k úspěchu. Samozřejmě ale máme i jiné zkušenosti a tady dávám za pravdu panu Šolcovi. Otázky minulosti nejsou takové, že bychom mohli přistupovat k této problematice příliš optimisticky, i když eh, nemůžeme říkat nikdy neříkej nikdy, protože možná přece jenom určitá perspektiva existuje jsou tady některé body, pane předseda, které jste zmínil a ty jsou obzvláště významné. Jsou to body 6 a 7. Tady se jedná o otázky cel a e, těch e, necelních opatření v obchodu Eh, a odstraňování eh, překážek. Můžeme se tady zabývat prakticky kombinací obou těchto bodů v našich vztazích, abychom velice silně protekcionistické strategie ze strany Spojených států neměli přehlédnout. Je to zcela jasný příklad. Není možné, aby z Evropy byly exportovány eh, vozy eh, do Spojených států, protože kombinace technických standardů a cel to dělá zcela nesmyslným. Já si myslím, kdyby se nám skutečně podařilo tyto malé eh, problémy vyřešit, abychom měli vytvořen férový přístup k trhům, tak bychom získali skutečně velmi mnoho a proto tedy body 6 a 7 jsou eh, pro mě obzvlášť významné. Děkuji. And finally, Syed Kamal is here. Um, thank you very much. Děkuji. Já bych se mohl rozhovořit velmi podrobně, ale to bychom tu byli celý den. Uh, Eh, my jsme byli ve Washingtonu eh, v květnu v rámci sítě transatlantické politiky a hovořili jsme s mnoha lidmi ze státní zprávy, ale také s volenými zástupci. My si Domnívám se, že jsme viděli, že se shodujeme na celé řadě věcí a že se shodujeme na tom, že by smlouva měla existovat. Otázka je, jaká smlouva. Eh, někdo říkal, že by to byl regulatorní oblast, něco by mělo být bilaterální FTA, někdo říká, že by to mělo být smíšené politické a obchodní, takže různé, eh, eh, různé návrhy je třeba tedy začít přemýšlet o tom, jaká by ta smlouva měla být, pro, tak aby byla výhodná pro obě strany na obě strany Atlantiky. Ku. E, je tady celá řada věcí, které je třeba řešit a jedna z důležitých věcí je vyřešit jakési uh, a e, vy, vyřešit ty technické věci. To znamená to, že u, na jedné straně něco, co je technickým předpisem, může být považováno druhou stranou za netarif, netarifní překážku. A to je jakýsi e, e, to, co plyne z těch definic. Tento způsob jsme, to, tento problém jsme měli s uh, uh, Japonskem a objevuje se tento problém ve všech těch jednáních. Na ten chci upozornit a měli bychom si také uvědomit, kde existují rozdíly, které mají historické kořeny eh, například otázka duševního vlastnictví my zde diskutujeme velmi intenzivně o budoucnosti autorských práv a může to vést k úplně jinému pohledu na věc, než je ve Spojených eh, státech. Takže měli bychom si uvědomit, které tyto rozdílné oblasti jsou. Eh, nemělo by to být samoučelné, ta standardizace a harmonizace. Měly by to být standardy, které mají nějaký smysl. Například účetní standardy. My jsme stále nevyřešili některé problémy, eh, některé konkrétní problémy, které existují na eh, rozvahách bank, kde eh, prostě nejsme schopni té harmonizace dosáhnout a nevyřešili jsme to. Ehm, jsou, nejsou tady dělány v těch bankovních eh, eh, rozvahách eh, oprávky na ztráty a může se vlastně ten pohled na věc velmi lišit mezi námi a spojenými státy, když se podíváme na ty bankovní rozvahy. Myslím si, že většina z nás dává přednost multilaterálním smlouvám a že ty bilaterální jdou teprve v druhém gardu. A tady je třeba dbát na to, a to mě trošku dělalo eh, starosti v souvislosti s vyjednáváním v Doha, že uh, Eh, zde EU eh, e a Spojené státy měly být jaksi eh, v předvojem těch jednáních, měly říci, otevřeme naše trhy více, tak abychom přispěli k odstranění chudoby ve světě a na to bychom měli dávat pozor. EU a Spojené státy nejsou nahlíženy eh, jako ten předvoj, spíš eh, se eh, na ně nahlíží jako na země, které zpomalují rozvoj v rozvojových zemích když jednáme mezi EU a chudšími zeměmi, eh, tak tlačíme na odborové věci ochranu práce, protože u nás i ve Spojených států tech je to eh, velmi silný aspekt. Eh, Nicmé, myslím si, že všichni jsme se ale shodli na tom, že chceme nějakou smlouvu a že je třeba se zaměřit na to, jaká by ta smlouva, jaká by ta smlouva měla, měla být. Děkuji. A nyní si vyslechneme zástupce eh, komise Ignacio Garcies, který je zde a má v rámci generálního ředitelství obchodu tuto věc na starosti. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu pohovořit o této zprávě, která přichází v pravý čas. Chci říci na úvod, že zprávu vítáme, zprávu, kterou jste připravili vy a kolegové z monitorovací skupiny je to jasný a důležitý signál, který Evropský parlament vysílá eh, a vyslovuje jim podporu této vyjednávání této smlouvy, která by měla být eh, eh, která by měla být jednak dosti hluboká a jednak by měla být eh, s velkým záběrem. My eh, zatím nevíme a čekáme na vyjádření Spojených států, kdyby měla ta vyjednáva, vyjednávání začít. A je, jde tře, myslím si, že je nejdříve třeba dosáhnout schody eh, na tom se Spojenými státy, že nejlepší přístup z politického a ekonomického pohledu by byla smlouva, která bude velmi ambiciozní a která bude také velmi eh, všestraná, bude zahrnovat celou škálu věcí. A pokud vy byste toto podpořili, eh, bylo by to vítáno. Někteří z vás zmiňovali konkrétní otázky, jako veřejné zakázky, je to jeden z klíčových eh, zájmů, je to jeden z těch eh, zájmů, kde chceme získat lepší přístup na trh ve Spojených států, ale je to něco, co je velmi citlivé ve Spojených státech a že by se nám podařilo dosáhnout pokroku jenom, jenom v této úzké oblasti mimo kontext celé té všestrané smlouvy, to je, myslím, nereálné. A proto se domnívám, domníváme, že ta smlouva by měla být všestraná, všepokrývající a ambiciozní a tomu bychom, k ten, tento přístup bychom chtěli prosadit a je prosazován i na eh, straně Spojených států. Zama, eh, zaměřujeme se i na regulatorní věci, to je hlavně odstavec 7 až 9 té zprávy. Eh, jde o to, kam půjdou ty ekonomické výhody, jakým způsobem se můžeme přiblížit integrovanému transatlantickému trhu a nedá se to vyře- vyřešit v jednom kroku v tradičních vyjednáváních. Tady žádný pro- pokrok neučiníme v těch regulatorních věcech, pokud nebudeme mít podpor jednotlivých zainteresovaných subjektů eh, s konkrétním eh, návrhem z jejich strany, jakým způsobem regulatorní Eh, rámec zlepšit. To zatím je něco nového, to nebylo v těch minulých jednáních a bude to velmi klíčová, klíčový úkol v těch dalších jednáních a myslím si, že to, co vyplývá z vaší zprávy, je velmi důležité a podporuje tento náš přístup. Eh, nyní hovoříme s Američany o tom, jakým by měl být postup. Přicházíme s konkrétními eh, návrhy. Snažíme se rozšířit proces konzultací a měli bychom eh, se přiblížit nebo začít zbližovat v té regulatorní eh, oblasti, ale nemůžeme vlastně všechny rozdíly v oblasti regulatorní jedním krokem eh, odstranit, ale je to určitá postupná cesta touto smlouvou. Byly zde položeny otázky, co bude následovat, jaké jsou kroky, které komise předpokládá. Jednak aktivně pracujeme s kolegy, abychom připravili, finalizovali tu zprávu do konce eh, roku, čímž potvrdíme orientaci té průběžné zprávy, té předběžné zprávy, abychom se ujistili v tom, že obě strany chtějí jít tou cestou vše zahrnující eh, smlouvy, která bude velmi ambiciozní že to je tedy na obou stranách, je tento e, zájem. My jsme opatrně optimističtí v této věci a e, naznačujeme to tak v té průběžné zprávě. Dále probíhají interní práce a chceme začít jednat příští, začátkem příštího roku. Pokud tedy chceme, musíme do té doby mít studii e, dopadů a naším cílem je mít směrnici k vyjednávání začátkem roku, tak abychom skutečně ten cíl zahájit, vyjednávat na jeře mohli naplnit, aby byl ten cíl možný. Zazněla tu otázka na Kanadu. Uzavření kanadských jednání v tomto roce by bylo dobrým signálem pro naše kolegy ve Spojených eh, státech a některé věci, které se dořešují nebo řeší v jednání s Kanadou, budou muset být řešeny i v jednání se Spojenými státy a tím bychom měli užitečné srovnání východisko Eh, není to ale nezbytná podmínka, bylo by to dobré jí mít, ale můžeme začít jednat se Spojenými státy i bez toho, aby byla jednání s Kanadou dokončena. Otázka duševního vlastnictví, to zmiňovalo několik z vás. Eh, řeknu to otevřeně, my sdílíme s USA nejvyšší standardy ochrany duševního vlastnictví a spolupracujeme na eh, posílení těchto standardů ve, eh, ve třetích zemích, ale jsou tu rozdíly v právní úpravě a myslím si, že v rámci našich jednání o FTA rozhodně by nedošlo k harmonizaci těchto eh, pravidel, to bychom se dostali do velmi komplikované oblasti, kam se asi dostat eh, nechceme. Čili jak řešit eh, duševní vlastnictví je věc, kterou projednáváme s Američany a snažíme se shodnout se na tom, jaký přístup by byl nejlepší v souvislosti s těmito, těmito jednáními. A konečně Chci říci, že vítáme úlohu EP v těchto jednáních, která budou jistě velmi náročná a jsme v rámci eh, monitorovací skupiny vám k dispozici sejít se s vámi, jak bude, potřebat, abychom, jak bude potřeba, abychom vás informovali o přípravném procesu i samotných eh, jednáních a bude zajímavá, jaká bude spolupráce mezi vámi a americkým kongresem, protože kongres je důležitým hráčem a eh, kontakty a eh, vztahy by se s kongresem a, a vaším parlamentem měly rozvíjet. Ty budou důležité. A velká otázka proč jsme nyní optimističtější, než jsme byli v minulosti. Jsou zde tři důvody tři, či tři faktory, které jsou nově přítomné. Za prvé, jasná politická podpora na obou stranách Atlantiky. Evropská rada da, eh, vyslovila jednomyslnou podporu těmto všestraným za jednáním. Taková jednomyslná podpora tady nebyla na straně EU. A dále je pravděpodobné, že i Evropský parlament vysloví podporu této smlouvy. A to je další politický signál, ale také na druhé straně jednacího stolu, stolu e, i o tamtud slyšíme, že máme jasnou politickou podporu. A nemyslíme si, že by se to změnilo po volbách, po změně eh, eh, vlády v Americe. Domníváme se, že ta podpora bude trvat i po eh, nových volbách z ekonomického hlediska bez ohledu na to, jak je partnerství s transpacifické důležité, to transatlantické je důležitější, má silnější, větší potenciál a že je zde možnost vytvořit spole, spo, společná pravidla, která pak se dají prosazovat na mezinárodním poli. V minulosti zde byl takový dojem, že by taková jednání mohla mít negativní dopad na e, jednání v Doha a toto již není překážkou, protože ty problémy v Doha jsou e, bez ohledu na to, bez ohledu na to, co dělají EU a USA. Naopak e, začít vyjednávat s USA by mohlo vyslat i dobrý signál vůči jednáním v Doha, že jsme připraveni též jednat eh, jednat jak bilaterálně, tak multilaterálně. Takže proto jsme optimističtí, ale neznamená to, že to budou jednoduchá jednání. Uh, budou velmi komplikovaná. Otázka, zda bychom mohli dokončit v roce 2014. Ano, to je možné, ale vždycky bude důležitý eh, obsah těch jednání, která vždy převáží nad nějakými lhůtami. Takže když prostě nebude ten obsah vyjednán, tak se lhůta nedodrží. Děkuji. Jako zpravodaj i já řeknu několik slov na závěr děkuji za pozitivní reakce na můj návrh. Já jsem potěšen těmito reakcemi. Za druhé nesou, nesouhlasím s některými poznámkami, které řekla komise. Za prvé, myslím si, že And, then to Eh, že podporuji některé ty věci, které řekla komise, totiž, že tady je velký potenciál v této smlouvě. Eh, potřebujeme ovšem eh, analýzu dopadů, potřebujeme čísla, o která se opřeme, ale ten potenciál tady je, je to nejdůležitější smlouva, kterou bychom mohli mít a Eh, to je to podstatné. Za druhé se domnívám, že podmínky jsou splněny proto, abychom zahá, aby se zahájila Eh, jednání a jsou tu podmínky i proto, aby byla úspěšná. Je to jednak doha, je to jednak politická vůle a dále velká podpora eh, zainteresovaných aktérů stran, eh, podnikatelských organizací a ti všichni, se kterými jsme se setkali v Americe, všichni podporují eh, tuto rozsáhlou a ambiciozní obchodní smlouvu mezi USA a EU. Na druhé straně myslím, že se mnou budete souhlasit, že rozhodnutí o tom, že zahájíme jednání, může být učiněno jenom, když budeme zcela anebo aspoň přiměřeně přesvědčeni o tom, že, se, že uspějeme, že neselžeme. Eh, nejhorší by bylo, kdybychom začali jednat, ale ta jednání neskončila dobře, protože eh, eh, úskalí na cestě jsou a budou, bude obtížné je překonat. Abychom úspěšně dokončili jednání, bude potřeba spolknout i velmi hořké pilulky. A to je nejenom na straně našich partnerů, tam by to bylo zejména v oblasti veřejných zakázek, zemědělství, eh, zeměpisné určení původu, eh, standard, původu standardy pro automobily a nákladní automobily. To mohou být velmi obtížné oblasti bude to záviset na eh, výsledné eh, rovnováze, kterou můžeme, které můžeme dosáhnout. Jaká smlouva by to by měla být. Před pár lety to bylo ještě úplné tabu, dokud ještě žila jednání eh, v Doha. A tato smlouva může být smysluplná jenom pokud je ambiciozní, co se týče její rozsahu pokud bude řešit všechny obchodní překážky, protože nejsou to jenom celní překážky, jsou to často také necelní překážky, i když celní tu také jsou a dost eh, vysoké. A vedle toho také pravidla. To je velmi uh, záludná záležitost, protože eh, ta pravidla nastavuje VTO. A pokud neexistují, pokud je nenastaví, tak vytváří, to vytv, pokud nenastaví ta globální pravidla, pak vzniká otázka, kdo je má nastavovat a kdo má um, dohlížet na to, aby se dodržovala. My, Spojené státy, Japonsko se nám může podařit vytvářet přijatelná a rozumná pravidla, a nebo to necháme eh, jiným, Číně, Indii a dalším. Takže bychom si měli být vědomi těch výzev, které tu jsou, které jdou velmi nad rámec jenom přístup na trh, eh, pokud jednáme se spojenými státy mezi těmi podmínkami se možná zapomněl na tu nejdůležitější, totiž to, že tady nejsou žádné politické překážky, žádné, žádná zvláštní citlivé, nějaké citlivé body před, eh, které by bránily tomu zahájit jednání. Nepotřebujeme žádnou politickou dohodu, abychom si stvrdili to, že můžeme začít vyjednávat tuto ambiciozní obchodní smlouvu. Čili toto jsou hlavní myšlenky, které by měly vést náš přístup k této zprávě. Ta zpráva je zásadního významu. Je to poprvé, kdy se účastníme takovéto zásadní zprávy která stojí na začátku eh, eh, pravděpodobného zahájení obchodních jednání a měli bychom být tedy velmi seriózní a přistupovat k tomu odpovědně a s nasazením. Aby i komise viděla, že to myslíme vážně, když jsme se rozhodli vyslovit se k této věci předtím, než se rozhodne, zda ta jednání budou zahájena. To je naše úloha Eh, to je to, proč tu jsme a jsem rád, že komise říká, že tuto naší iniciativu eh, vítá a že naše stanovisko bude zohledňovat. Nyní si vyčkáme eh, vyčkáme vašich pozměňovacích návrhů a později se s nimi budeme zabývat. 21.9. v poledne je lhuta pro pozměňovací návrhy. A poslední bod na pořadu jednání je přepracované změní celního zákonníku. Hlavním odpovědným výborem je IMCO a my se k tomu vyslovujeme stanoviskem. Spravodajkou je Kristiana Muscardini za EPP a celníci by měli být, nebo celní věci by měly být v naší eh, kompetenci, ne v kompetenci IMKA, což je mm, jak s tím si historickým důsledkem minulosti a Nyní prosím o pozornost a dám slovo paní zpravodajce Kristiana Muscardini. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych využít příležitosti, abych poukázala na to, že je nutné trvat na této kompetenci. Jinak tady samozřejmě existují i problémy v příští legislativním období. Téma jsme již diskutovali, měli jsme k tomu několik příležitostí. Nemůžeme uskutečňovat vnitřní trh, jestliže nemáme jednotný celní systém. Celní kodex byl přepracován už před nějakou dobou, musí být tedy modernizován a přizpůsoben. Bohužel je tomu tak, že návrh, který byl předložen ze strany komise, není uspokojivý pro tento výbor. Neodpovídá tedy představám, které jsme vyjádřili. Je tady problém skutečné harmonizace, dále problém lhůt. Hovoří se tady o roku 2020. To by tedy znamenalo sedmiletý chaos a také modality nebyly probrány, které se týkají všech členských zemí jak zacházet tedy s cly. Jakožto evropská instituce diskutujeme tady v parlamentu také o budoucích daňových systémech Evropské unie. To jsou opravdu velice obsáhlá témata a tady nesmíme zapomínat na to, že také naše cla mají problémy když se přiváží zboží do Evropské unie, tak máme samozřejmě různé typy kontrol podle toho, kde anebo kam se to zboží dováží. Jsou tady různé kontroly, zda se jedná o skopírované zboží, pak tady se tím zabývají celní inspekce. A teď ještě chceme přidat to, co se e, týká modernizace celního kodexu, pokud to tedy bude odsunuto na rok 2020 ze strany komise, pak by to znamenalo, že je třeba se snažit o další pokroky ze strany parlamentu je důležité, aby komise byla upozorněna na to, že budujeme Evropu s 28 členskými zeměmi a samozřejmě chceme eh, ukončit tuto výstavbu i v oblasti obchodu. A my si myslíme, že současný stav není pro obchod přiměřený a neodpovídá také požadavkům a nárokům Organizace světového obchodu. Změny byly už schváleny které ovšem zatím nebyly zohledněny. Jedná se o různé instituce EU, VTO, instituce VTO, to jsou dřímající problémy, které se náhle objeví a to už bude pozdě. To znamená, že tedy už bude všechno rozporcováno, abych to tak řekla. Máme tady text, který jsem probrala také s kolegy. Dostali jsme také pozměňovací návrhy, které byly k tomuto textu přiloženy. Já bych tady chtěla vznést určitou výhradu, že bych se k tomu chtěla vyjádřit až v příštích dnech a chci požádat kolegy, aby si prověřili to, co bylo předloženo, vypracovali příslušné pozměňovací návrhy, aby se návrh komise zlepšil. Na straně jedné je tam ten, je tento návrh samozřejmě naléhavý, ale musím říci, že jsme skutečně velmi zklamáni, protože potřebná zlepšení nejsou dostatečná. Děkuji, Kristiano. Nyní stínový zpravodaj, pan Susta. Děkuji, pane předsedo. Velmi rychle musím říct, říci, že je zde eh, eh, riziko, jak z hlediska pozděvacích návrhů um, INTA, eh, tak i z hlediska eh, dalších výborů. Pokud bychom naší příslušnosti využili, obávám se, že propásneme důležitou příležitost reformovat celní kodex v krizových dobách. Znamená to, že bychom eh, měli eh, zlepšit, zdokonalit konkurenceschopnost Evropské unie a proto by měly evropské instituce zahájit reformu, která eh, povede k jasným pravidlům, k usnadnění obchodování, k lepší ochraně práv duševního vlastnictví a k celosvětovém zlepšení evropské konkurenceschopnosti. Jsou zde určité prvky, které jsou zneklidňující. Příliš mnoho přenesených pravomocí parlament se eh, očividně zříká celé řady pravomocí eh, ku prospěchu eh, komise. Jednali se o delegované právní akty. Musíme tudíž tady jasně nastínit dělící čáru, jinak pozbudeme kompetencí. Dále interní harmonizace celní otázky se ale týkají i vnější politiky. Dále právní nástroje, které můžeme uplatňovat, abychom prověřovali eh, poplatky, stanovovali sankce, kontrolovali přístavy. To vše je téma, které vyžaduje úplnou harmonizaci. Pokud nedosáhneme takovéto harmonizace, eh, pak dosáhneme dobrých výsledků pouze na papíře. Ale v praxi tento kontrolní eh, a řídící systém eh, ne nebudeme moci eh, uskutečnit, byť by to prospělo eh, naší konkurenceschopnosti. Třetí prvek, který zde není dostatečně řešen a který bychom chtěli zavést alespoň ad hoc pozměňovacími návrhy, se týká toho, že zde není stanoveno opatření zajišťující lepší, eh, lepší definici zpětné sledovatelnosti. Chceme lépe chránit eh, spotřebitele na straně jedné, ale na, dra- na straně druhé v celním eh, eh, kodexu není stanoveno, jak zajistit sledovatelnost, zpětnou sledovatelnost. Budeme-li mlčet v této otázce made in, to znamená mm, v otázce dovozu značek do Evropské unie, pak nevznikne optimální rámec. Parlament bude pracovat na zdokonalení tohoto textu a já doufám, že poté i rada přistoupí na eh, tyto změny. Děkuji paní Kochmerin Alde. Děkuji vám. Pokud jde o toto téma, je to opravdu klasické téma. Každý v rámci Evropy i mimo Evropu by si řekl, ano, to je jasné, tady musí být Evropa zajedno musí postupovat společně, musí mít pokud možno harmonizované společné postupy a standardy. A to je také vlastně původní intence. A proto jsme se touto tematikou vůbec zabývali. Já mám určité obavy. Poté, když si připomeneme Lisabonskou agendu, která ustoupila trošku do pozadí, Jedná se zde o nejkonkurenceschopnější region celého světa. Pak tady máme samozřejmě určité datum, které už prošlo a všechno to tak neklaplo. Pokud jde o modernizaci eh, cel, tak tady máme podobné problémy. Dostali jsme se do situace, která byla velice eh, optimalizovaná, ale optimistická, ale eh, Troskotalo to na tom, že tady máme určité rozdíly mezi členskými státy a ty jsou příliš velké. Pokud jde o vůli k takovéto modernizaci, a proto si myslím, že my jakožto parlament bychom měli zůstat i nadále velice ambiciozními, pokud jde o náš časový plán. Komise se musí podívat na to, co je reálné, ale my bychom se měli snažit pokusit se i nadále vyvíjet určitý tlak, jak už jsme to udělali s tou poslední zprávou a měli bychom samozřejmě se řídit podle kritiky členských států, která je vůči této modernizaci eh, trošku eh, negativní. Měli bychom eh, se starat o to, aby to zpomalení bylo odstraněno. Další bod, teď se jedná o ty akty v přenesené pravomoci. Tady se jedná také o naši úlohu a jak dalece můžeme i nadále, stejně tak jako v minulosti, kontrolovat, že se to provádí. Co se plánuje pro komisi, celá šíře těchto eh, aktů v přenesené pravomoci by měla být pokrytá. Podle mého názoru to zachází příliš daleko. My, jakožto parlament, máme možnost zasáhnout nebo na to dohlédnout a měli bychom trvat na tom, že tato šíře nebude příliš obsáhlá, aby parlament mohl plnit svoji kontrolní eh, funkci. Většina ostatních bodů už tady byla řečena. Já chci ještě jednou poděkovat za kritický přístup eh, eh, a za ten postup, který tady byl zmíněn. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Robert Sturdy. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já hovořím e, e, jménem paní e, McClarkin, stínová zpravodajka ECR pro toto stanovisko, která bohužel nemůže být dnes přítomná, proto mě požádala o zastoupení. Ona to, považuje toto stanovisko za důležité a ráda by vyjádřila své osobní díky na adresu paní Muscardini za její práci chtěla bych říci, cituji, eh, že eh, eh, sledují stejný myšlenko, myšlenkový chod jako paní zpravodajka a komise, pokud jde o zajištění uniformity, jednotnosti mm, v rámci Evropského celního zákonníku. Jako zpravodajka správně poukazuje, napomůže to konkurenceschopnosti a potírá to ilegální obchodování a e, výrobu padělku. E, to posiluje také jednotný trh. E, nicméně, pokud jde o dočasnou derogaci z jednotných pravidel, tak skupina ECR se shoduje s komisí. E, tato derogace by měla být udělena e, e, jedné nebo vícero zemím pouze v oprávněných případech, například s ohledem na výměnu a uchovávání dat jinými způsoby než elektronickou technologií. Není nerozumné umožnit tuto dočasnou derogaci vzhledem k tomu, že tváří v tvář finanční krizi. Některé členské státy mohou potřebovat více času na implementaci eh, eh, svých eh, technologií na ochranu a uchovávání dat. Já se domnívám, cituji dále, že je důležité, aby kooperační dohoda o vzájemném uznávání autorizovaných ekonomických subjektů byla eh, sjednána co nejdříve. Závěrem ještě jednou děkuje eh, stínová zpravodajka zpravodajce a těší se na schválení eh, zprávy. Děkuji, ještě se hlásí Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se všemi kolegy v tom, že je to opravdu rozsáhlý problém. Děkuji paní Muscadini za předložený návrh. Podle mého názoru se na to musíme podrobně podívat, jaký je přístup výboru IMCO Diskutujeme zde o modernizaci celního kodexu v celá kon- konkrétní eh, hospodářské situaci. Musíme zohlednit, jaké role hrají celní kodexy v evropských státech a ve státech mimo evropskou zónu, eh, protože tady musíme zohlednit také schopnosti mezinárodní ekonomiky. Ještě jednou v tom poměru eh, s těmi třetími zeměmi. Já bych proto tedy navrhoval, aby bychom eh, se spravodajkou a se stínovými spravodaji si ještě jednou na to sedli a diskutovali generální postup, také jakým směrem půjdeme, pokud jde o pozměňovací návrhy eh, aby tato komplexnost tohoto tématu eh, byla prozdiskutována a Možná bychom mohli potom té stanoviska kvalitativně zlepšit, také stanovisko IMKA. A děkuji zpravodaji a zpravodajce a budu se rád na této práci podílet. Děkuji. Komise, chcete se vyjádřit? Pan Zilinský, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo pracuji v DG Tax a jsme zodpovědní za legislativu, daňové otázky, celní otázky a tak dále. My eh, oceňujeme eh, zprávu a eh, práci, která za ní stojí a je to v souladu s logikou, kterou prosazujeme v rámci DigiTax a vůbec v rámci komise jako takové. Jsou tam skvělé myšlenky, některé z nich přímo revoluční byli bychom velmi rádi, kdybychom je mohli dále prohloubit. Chci také zdůraznit, že harmonizace byla naším cílem. Harmonizace a jednotné uplatňování celních předpisů v Evropské eh, unii a souvisejících právních předpisů, protože clo zasahuje do různých jiných oblastí. Chráníme jednotný trh tím, že E, stíháme nebezpečné zboží pronikající do EU a tak dále. To tež e, se týká zemědělské politiky. Tam také hraje clo důležitou roli. Takže harmonizace je naším cílem a jdeme v tom tak daleko, jak jen můžeme. Eh, na tomto místě bych chtěl říci, že jsme limitováni v našich ambicích, možná mm, ne v ambicích, ale spíše v eh, možnostech eh, jednat a konat, protože se nacházíme v době přepracování modernizovaného celního zákoníku a tento modernizovaný celní zákoník je společným dílem Komise Evropského parlamentu a samozřejmě Rady. A to přeskoumání podléhá určitým eh, přesným pravidlům, které jsou eh, stanoveny v meziinstitucionální dohodě a eh, toho se musíme držet. držet. Jeno, jinak mm, se nám nemusí podařit do 24. června 2013 přijmout tuto přepracovanou verzi modernizovaného celního zákonníku clo v Evropě mm, by pak zůstalo bez právního základu. To je proto velmi důležitá věc. Chci také říci, že eh, to přepracování bylo několikrát diskutováno v Evropském parlamentu i ve výboru IMCO eh, a má tři cíle posunutí z důvodu eh, řady, eh, z řady důvodů a zejména proto, že ekonomická krize zde je důležitý faktor, protože eh, systémy IT jsou velmi nákladné a nemohly být vyvinuty dříve, ale teprve později. Za druhé, soulad s Lisabonskou smlouvou a za třetí, třetí důvod toho přepracování je korektura určitých chyb a musíme také vzít v potaz měnící se právní prostředí od období, kdy byl ten modernizovaný celní zákonník přijat eh, původně. Takže jsme limitováni eh, z samotné definice toho procesu eh, přepracování směrnice. Nyní několik konkrétních bodů, které bych rád nadnesl možná, že nejsou ty nejdůležitější, ale zazněly již eh, v tomto výboru a také ve výboru IMKO. Otázka dočasných derogací a v IMKO eh, pro byla diskutována problematika vývoje informačních technologií. Je to samozřejmě otázka schopnosti to naplňovat, ale je zde ještě další důvod. Existují některé členské státy, které ještě nemají stanovené postupy Eh, například vnitrozemské členské státy nemají možnost vyvíjet eh, procesy pro námořní oblast, nebo pouze eh, ve velmi omezené míře. A můžeme také se podívat do jiných členských států, kde mají asi 500 specifických deklarací, celních deklarací ročně a pak eh, je nutno eh, provést analýzu nákladu a eh, užitku, zdali vůbec se do toho pouštět. Takže máme tady otázku obchodní a pak nákladu. Dále pak modernizace. Domnívám se, že Modernizace a harmonizace je ten bod. Já se domnívám, že eh, náš návrh je mnohem lepší než stávající zákonník, ale chceme jít v komisi ještě mnohem dále. Jeden z členů Evropského parlamentu eh, se zmínil o určitých překážkách na cestě. Ano, jsme limitováni, protože Eh, na naší straně eh, eh, nejsou všechny členské státy, ne všechny členské státy sdílejí naši vizi. A samozřejmě musíme nalézt společného jmenovatele. A to je tedy kompromis. Společná půda nebo společný jmenovatel je možná lepší výraz než kompromis. Hledáme společného jmenovatele. A pak Neméně důležitá otázka se týká eh, přenesených eh, aktů, aktů v přenesené působnosti, v přímé působnosti a tak dále. Tady se hovořilo o takzvaných powers neboli pravomocích. My ale v komisi upřednostňujeme výraz odpovědnost nebo příslušnost protože z pravomocí vyplývá odpovědnost. Jde o to, jak my navrhujeme to delegování, tu implementaci pro základní akty. To není otázka pravomocí, je to otázka pružnosti my naprosto chápeme, že základní akt je základní akt, podléhá kontrole, eh, přímé kontrole Evropského parlamentu, ale neznamená to, že eh, akt v přenesené působnosti by eh, nebyl pod kontrolou Evropského parlamentu a prováděcí akt to také je mm, pod kontrolou parlamentu a zejména i členských států v rámci implementace. Otázka tedy je, pružnost. Základní akty by měly zůstat základními akty, ale svět se mění. Máme delegování a když se něco změní v aktech přinesené působnosti, je to snažší se přizpůsobit měnícímu se ekonomickému a právnímu prostředí. Dále existují eh, mezinárodní dohody, dohody o eh, volném obchodu. I ty musíme upravovat. A když tyto základní akty obsahují příliš mnoho detailů, pak nebudou eh, v souladu a nepůjdou ruku v ruce s těmito eh, přímými akty nebo eh, prováděcími akty, protože podléhají celé řadě procedur. Nemusím to asi opakovat. Takže opakuji, to původní delegac, delegování, základní akt a od implementace. Tady jde o odpovědnost a pružnost. Závěrem eh, bych chtěla říct, že skutečně se shodujeme s, s vámi, s vašimi eh, názory. Chtěli bychom jít ještě mnohem dále, ale jsme omezení jednak eh, procedurami a jednak i časem. Děkuji paní Muscardini. Závěrečný Eh, závěrečné slovo, prosím. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegům. A jsem připravena pro užší spolupráci a pro pokračování na této práci. Také s komisí. Komise na úvod právem řekla, že tento návrh by vlastně měl být jakýmsi průkopnickým návrhem. Evropa eh, byla až do posud vybudována tak, eh, že eh, tady v podstatě můžeme pozorovat určité kroky zpět, nikoli v pokrok v této oblasti. Celní unie totiž neznamená jenom modernizaci celního kodexu. Víme, že naše návrhy v úvozovkách eh, nejsou prakticky přípustné, ale máme povinnost eh, postupovat revolučně vůči komisi, abychom jasně ukázali, jestliže se ty věci nezmění, tak eh, budeme mít jenom bilaterální dohody celosvětově a pak prakticky zničíme všechno, protože nebudeme moci chránit naše hranice. Jde o to, abychom měli společná pravidla, která budou také použitelná a budou používána. A měli bychom ten celní kodex využít jako příležitost k tomu, abychom radě a komisi jasně ukázali, že parlament má dnes kompetence eh, a my nejsme ochotni ze těchto kompetencí zříci a komise a přenechat všechno komisi a radě, aby rozhodovala o naší budoucnosti, protože v minulosti byla učiněna nesprávná rozhodnutí. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci dopolední části naší schůze. Eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. září 18 hodin večer. Přeji vám dobrou chuť.